na úrovni předsednictví parlamentu. Ve středu eh, na člán, základě článku 60, 74 eh, podepíšu právní akty, které odpovídají eh, řádnému legislativnímu postupu. Tyto právní akty budou potom zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Tolik má